Ladies and gentlemen, good morning. May we... Dobré ráno, dámy a pánové. Dovolil bych si zahájit. Let me inform you at... Na začátku bych ráda, rád informoval, že schůze koordinátorů se bude konat v 11.30 dnes, tak jak to bylo mezi jednotlivými skupinami dohodnuto. Začneme přijetím pořadu jednání s tím, že bych vás chtěl informovat, že bod 3, který se měl týkat úmluvě o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a výměně názorů. Tento eh, bod je odložen a to též platí pro bod číslo 4, úmluva o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení ve věcech příslušných kolejovým vozidlům. I tento bod se zatím odkládá. Má někdo námitku proti této změně nebo návrh jiné změny a pokud ne, tak považuji pořád jednání za přijatý. A přejdeme tudíž přímo k bodu 5 na pořadu jednání. A to je řízení o drobných, pohledáv, eh, o drobných pohledávkách a dávám slovo zpravodajce paní Lidii de Odenberg. Děkuji, pane předsedo. Začala jsem pracovat na tomto nařízení v předcházejícím funkčním období a už jsem měla příležitost na jednom ze zasedání představit eh, obecné principy, ale máme nové funkční období a já bych ráda připomněla některým z kolegů a kolegyň eh, ty hlavní myšlenky, které se týkají změny nařízení, kterým se zavádí evropské řízení o drobných pohledávkách. Pracovní dokument, který se týká změny nařízení evropského řízení o, o evropském řízení o drobných pohledávkách, je takovou kompilací mých eh, komentářů k bodům, které navrhuje komise. Obecně si myslím, že návrh komise je velmi dobrý. Ve většině bodů souhlasím, ale chtěla bych vám teď představit obecný kontext a své konkrétní poznatky. Hospodářská krize v Evropě vedla k tomu, že vyřizování takovýchto nároků je důležitá věc na podporu hospodářského rozvoje. A jednou z věcí, která to má ještě usnadnit, je navrhovaná změna evropského řízení o drobných pohledávkách. Komise přijala nové nařízení s tím, že uznává, že problémy, které souvisí s neefektivním sporným postupem ohledně drobných pohledávek, jsou mnohem komplikovanější u eh, nároků, které se týkají drobných kvót, které jsou hlášeny v jiných členských státech. Objevují se tam eh, různé další problémy, některé se týkají postupů, které jsou používány zahraničními soudy, je tam také větší potřeba tlumočení a překladu a také je eh, třeba podnikat zahraniční cesty. S růstem přeshraničního obchodu v Evropské unii, který nastal v posledních letech a také v souvislosti s růstem, který se očekává v příštích letech, je čím dál důležitější představit eh, nebo tedy eh, zavést eh, nějaký efektivní mechanismus eh, řešení těchto drobných pohledávek, aby se podpořila hospodářská činnost. Parlament ve svém usnesení ze 25. října 2011 již poznamenal, že míra využívání soudů pro drobné nároky v různých členských státech zůstává značně nízká. A proto je třeba podniknout veškeré kroky k tomu, aby tento postup byl transparentní a dostupný pro občany bez ohledu na to, jakým jazykem hovoří anebo v jakém státě žijí. Hlavní aspekty navrhovaných změn jsou následující. Za prvé rozšíření rozsahu používání nařízení. V oblasti přeshraničních nároků do výše 10 000 eur. Zatím tam byl práh 2000 eur, teď se to rozšiřuje na 10 000 er- eur. Domnívám se, že tento nízký práh 2000 eur příliš ohraničoval používání tohoto nařízení. Možná má menší význam pro individuální uživatele, pro které 2000 euro není, tedy malá suma. E, nicméně pro malé a střední podniky ty 2000, to je opravdu velmi drobná pohledávka a že by ten práh tedy měl být e, zvýšen právě kvůli e, malým a středním podnikům. Znamená to, že současný limit pokrývá pouze 20 všech obchodních nároků. A ten nový limit ve výši 10 000 eur by zvýšil tento pocit na přibližně 50 nároku. A já si myslím, že bychom se měli tedy pozastavit nad zvýšením tohoto Prahu, aby se rozšířila skupina malých a středních podniků, které budou moci využít tohoto nového právního nástroje. A samozřejmě a tím budou mít také úspory a budou zjednodušené postupy, když se bude využívat toto nové nařízení. Druhá věc, rozšíření definice přeshraničních případů. To je také dobrá věc. Je důležité pamatovat na to, aby ta definice byla srozumitelná pro všechny a aby nebylo pochybnosti o tom, kdo může využít tohoto nového řízení. Velmi dobrým nápadem je využití elektronické komunikace k doručování dokumentů, protože velmi často komunikace mezi stranami a soudy by mohlo probíhat eh, použitím elektronické komunikace, což by znamenalo velké ušetření času i nákladu, především pokud se jedná o velké vzdálenosti. To je dobré řešení, když vezmeme v úvahu fakt, že v minulosti právě ta náročnost, že se tam muselo cestovat, často vedla k tomu, že lidé nechtěli využívat eh, tohoto nástroje. Je ovšem třeba zajistit, že tam bude vždy tedy potvrzení, protože je vždycky velmi důležité, aby ta osoba, která tedy nahlásí ten nárok, aby dostala potvrzení, že ten jejich dokument byl správně doručen. Je třeba také zavést systém, který by informoval osobu, která podává tento nárok o tom, v jaké etapě se její záležitost nachází. Soudy také musí mít povinnost využívat videokonference. Zatím takovýto závazek neexistuje, takováto povinnost neexistuje. A především u těch drobných pohledávek, kde je třeba pracovat s dokumenty, a méně tedy se svědky si myslím, že když už eh, takovýto požadavek existuje, tak eh, využití videokonferencí nebo dalších eh, prostředků komunikace na dálku je velmi dobrým nápadem. Samozřejmě to vyžaduje určitý čas, aby soudy, které v mnoha členských státech zatím nejsou vybaveny takovýmito technickými prostředky, aby mohli vést videokonference, aby měli možnost se takto vybavit. Podívala jsem se na to, jak to vypadá v mé zemi, v Polsku. A podle informací, které mám z Ministerstva spravedlnosti, do a konce tohoto roku, nebo tedy příštího roku, většina soudů už bude vybavena těmito prostředky a ve většině zemí to bude vypadat podobně. Další otázka je zajištění nebo tedy stanovení maximálního limitu soudních poplatků. Soudní poplatky jsou nepřiměřené, pokud jsou více než 10 hodnoty pohledávky. Takovéto případy mohou vést k tomu, že lidé vůbec nebudou chtít eh, zahajovat takováto řízení. Často už se zavádějí minimální poplatky, aby se předešlo zneužívání takovýchto postupů. Střední a minimální, tedy nebo průměrná minimální oplata je 34 eur v Evropské unii. Myslím si také, že by bylo dobré stanovit maximální limit těchto poplatků. Příliš vysoké soudní poplatky a nutnost využití právní pomoci vede k tomu, že občané prostě ty své pohledávky neřeší soudní cestou, protože se jim to nevyplatí. Soudní poplatky jsou velmi vysoké a ještě k tomu je zde nutnost mít tedy právního zástupce, třeba advokáta. Takže v souvislosti s tím se ukazuje, že se objevují firmy, které využívají toho, že združují tyto drobné nároky, přeshraniční nároky klientů. A samozřejmě ze Švédska nebudete řešit eh, svou pohledávku v Maďarsku, když je to ve výši několik set eur, protože se vám to soudní eh, říše, eh, řízení nevyplatí, takže někdo zneužije jejich důvěry a jsou tedy firmy, které tímto způsobem postupují, združují takto tyto pohledávky a ukazuje se, že je jich opravdu velký počet. Další otázka nebo další návrh komise navrhuje, aby zde byly, eh, aby tedy prováděly se tyto platby soudních poplatků na dálku a ne tedy eh, v soudní budově. Jsou zde různé možnosti placení těchto poplatků. Pokud jediným možným platidlem jsou peníze nebo kolky, tak strany potom musí nést také cestovní náklady, musí si pronajmout advokáta v členském státě soudu, aby ten mohl zajistit eh, platbu soudního poplatku. Já si myslím, že možnost placení soudních poplatků na dálku, to je skutečně velmi dobrý nápad, eh, který by měl být využíván tímto způsobem v každé zemi. Další technická, ale velmi důležitá otázka související s náklady je eh, otázka překladu formuláře D. V celé té proceduře, která už existuje, je velmi komplikovaný mnohostranný formulář, který se musí vyplnit. Já bych se chtěla podívat na některé jeho části. Tam by se vlastně jenom ta první část musela nutně přeložit do tohoto jazyka do jazyka soudu. Týkalo by se to tedy podstaty rozhodnutí, to je nejdůležitější část, takže to znamená ta část 4, 3 formuláře, to znamená podstata rozhodnutí, to by se tedy překládalo do těch odpovídajících jazyků, jinak by se ten formulář překládat nemusel. Členské státy by měly mít také povinnost eh, v oblasti předávání informací, které se týkají eh, poplatků a také dostupnosti pomoci při vyplnění formuláře Mělo by také být možné, aby strany získaly praktickou pomoc při podávání tě, tohoto druhu nároku. Hovoříme zde o dvou skupinách žadatelů. Na jedné straně jsou to individuální klienti a na druhé straně to jsou tedy podniky. V případě individuálních klientů možná ten práh 2000 eur, pokud jde o drobné nároky, tak má nějaký svůj význam, ale zdá se mi, že by bylo dobré, kdyby se ten práh zvýšil na 10 tisíc eur, což by umožnilo, aby tuto levnější a rychlejší proceduru využívaly také malé a střední podniky. Děkuji. Thank you very much, madam. Děkuji. A nyní prosím kolegy, zda si někdo přeje vyjádřit se k návrhu, komentovat? Komise, prosím. Paní Labreton. Děkuji, pane předsedo. Já jsem poslouchal tuto prezentaci a přečetl jsem si s velkým zájmem ten dokument. Jsem novým poslancem, takže trošku objevují z velké části teprve tento postup. Domnívám se, že návrhy, jdou správným směrem. Nenarušuje se vlastně jádro národní justice, ale usnadňuje se řešení těchto přeshraničních sporů, které jsou stále početnější v zájmu občanů. Nicméně bych rád položil otázku, Některá čísla jsou zde uvedena v té zprávě. Například se tam uvádí, že ve Španělsku bylo tisíc žádostí v roce 2012 pro příjemce tohoto postupu a jenom tři v Bulharsku. Ta čísla se zdají dost nízká, mýlím se, nebo znamená to, že ten postup, který se zdá zajímavý, je velmi málo nebo byl dosud velmi málo využíván. A pokud tomu tak je, tak co navrhujete konkrétně za tím účelem, aby ten postup byl více využívaný a aby se s ním lidé více obeznámili? Děkuji. Does the commission... Komise? Přála si komise vyjádřit se k té věci? Děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo a pokusím se zareagovat na otázku, která se týkala těch čísel, která nejsou nijak vysoká. Komise si uvědomuje tento, uvědomila tento problém relativně brzo, a přijali jsme několik nelegislativních opatření, abychom navýšili eh, využívání tohoto řízení, tohoto postupu. Zejména jsme připravili eh, určitou pomůcku, průvodce pro právníky a také pro spotřebitele, která byla distribuována tak, aby lidé věděli, jak to řízení funguje. Zjistili jsme, že tento řízení je nevyužíváno či málo využíváno z toho důvodu, že jsou tu určité legislativní překážky a proto jsme změn- přišli s tím návrhem a navrhujeme ty určité změny. To, co zmiňovala paní zpravodajka, některé ty konkrétní návrhy jsou právě eh, ty překážky, které jsou nízká prahová hranice, omezená definice toho, co je přeshraniční případ a také nedostatek informací či pomoci stranám. vedle toho, vedle těchto nelegislativních eh, opatření, která jsme přijali, jsme také navázali spolupráci eh, s Evropským centrem pro spotřebitele, které poskytuje rady spotřebitelům ve všech členských státech eh, pro tato řízení o malých nárocích a toto centrum dostalo eh, finanční prostředky, aby mohlo informovat spotřebitele o možnostech tohoto řízení. Takže doufám, že eh, jsem alespoň částečně vyjasnil tu situaci. Eh, já děkuji rovněž za. Já také děkuji za vyjádření ze strany komise. Dodám ještě, že průzkumy, které komise provedla, nejsou úplné, protože je mnohem více takových případů, kdy lidé podvedení při různých transakcích to prostě nikdy neuznámí. Takže proto nejsou v žádných statistikách. Možná na nějakých internetových fórech eh, najdete informaci o jejich nespokojenosti, kdy třeba si stěžují na nějakou firmu, která už neexistuje. Třeba změní název a začne fungovat jako nějaká jiná firma, která znovu navrhuje nebo nabízí tedy prodej některých výrobků, které potom zase ta osoba, která si objedná, nikdy nedostane. Když hovoříme o tom, že musíme sjednocovat digitální trh a zároveň napomáhat rozvoji evropského hospodářství, tak zde vidíme, že využívání nového takového řízení, který, které omezí možnosti podvodu, a musíme to nazývat podvody, že je to prostě nutnosti. V různých zemích eh, existují řízení, ale nejsou harmonizovaná. A když hovoříme o společném evropském trhu, tak eh, je to nutnost. Je nutnost harmonizovat již existující právo a také zavést nové zákony tam, kde ještě neexistují. A to je taková mm, typická, nebo tedy typický návrh, který bude sloužit obyčejným občanům, kteří pocítí, že mohou dosáhnout toho, aby jejich práva byla dodržována. Děkuji. Uh, eh, Mr. Buda wants to take the floor. Prosím dalšího řečníka. Scurt, eh, câteva considerații asupra acestei eh, proceduri. Několik poznámek k tomuto řízení. Domnívám se, že takové řízení je naprosto uh, nezbytné, abychom jim posílili občanský život. My chceme, aby spravedlnost byla dostupná občanům a pro nás toto je velmi důležitá motivace a tento, toto řízení by právě takové přiblížení mělo umožnit. Vedle výhrad, které možná máme, například nedostatek technologií, které umožní videokonference a podobné problémy, Eh, vedle toho, že tady je ta změna prahové hranice finanční pro tyto nároky, vedle toho se domnívám, Domnívám se, že tento, tuto prahovou hranici bychom měli eh, takto zachovat i pro fyzické osoby, které, protože máme velký počet jednotlivců, kteří pracují v jiných členských státech, eh, nejsou um, a nedostanou potom zaplaceno a mohli by toto řízení využít. Takže si myslím, že toto, tato prahová hranice 10 tisíc by měla být i pro fyzické osoby. Měli bychom skutečně se zasadit o to, aby toto řízení bylo dostupné a dokonce ta desetitisícová hranice by mohla být vyšší, zvýšena pro eh, právnické osoby možná na 15 tisíc. Děkuji bardzo za... Děkuji za tyto připomínky. Já také jsem měla chuť navrhnout zvýšení stropu nad 10 tisíc euro. Uvidíme, jak už bude reagovat na tuto, na tento návrh těch 10 tisíce. Jak vím z neformálních setkání, tak eh, zde nemáme schodu mezi členskými státy ani na tom stropu 10 tisíc eur. Já si myslím, že to je takové minimum které by určitě usnadnilo řešení těchto pohledávek, ale jsem velmi ráda, že podporujete tento návrh. Jakmile budeme mít silné stanovisko, tak se nám bude lépe jednat s radou a s komisí. A já bych chtěla, aby ten dokument byl co nejrychleji pořešen. Možná se nám ještě podaří dosáhnout nějakého pokroku ještě za italského předsednictví. Do konce roku určitě neukončíme jednání, protože v zásadě teprve teď to jednání začínáme. To je tedy první prezentace, potom budete mít možnost eh, skládat pozměňovací návrhy k tomu návrhu, který já předložím a okamžiku, kdy to prohlasujeme tady na výboru, tak eh, v té verzi, která se nám bude všem líbit, v nějaké tedy kompromisní verzi, tak potom teprve zahájíme jednání s radou. Jsem ale ráda, že podporujete moje návrhy. Podle mě jsou to velmi praktické nástroje, které eh, umožní, aby se lidé skutečně tedy efektivně domohli svých práv. A velmi důležité je to, aby ty soudní poplatky byly omezené jak na minimální, tak maximální výši, aby neodrazovali osoby od toho, aby se ucházeli o svá práva. Děkuji. Thank you very much. Um... Děkuji, paní Komodýny. Děkuji, pane předsedo. Já musím říci, že z minulé praktické zkušenosti je toto skutečně cesta správným směrem, zejména u přeshraničních nároků. Ale mám otázku na komisi. Člán, eh, článek 18, který se týká minimálních náležitostí rozsudků. Tady se domnívám, že eh, musí členské státy informovat komisi o řízení eh, a, je to navázáno i na eh, přeskum těch rozsudků a ptám se eh, komise, zda má tato informace o tom, jak to funguje v jednotlivých členských státech, protože ten, pokud je tady žádost o přeskum, měli bychom i toto možná řešit v, té, v tom eh, předmětném dokumentu nařízení. Komise, prosím o reakci. Děkuji za tuto otázku. My tak tyto informace nemáme, co se týče délky eh, přeskumného řízení, které je specifické v tomto, ne, je, není to jako odvolání ve vnitrostátním právu, je to omezené na toto nařízení, na velmi konkrétní situace, kdy ta strana eh, žalovaný může tento přeskum žádat. Avšak údaje o využití tohoto řízení a podání žádostí o toto řízení v členských státech nemáme. Ty údaje z členských států nevíme kolik. Bylo těch případů, v kolika případech byl, byl žalovaný vyzval k takovému nebo požádal o tu, ten, tento přeskum a za jak dlouho potom bylo eh, vydáno rozhodnutí o tom přeskumu toho daného rozsudku. Změna článku 18, kterou navrhujeme, je technická změna a jejím cílem je uvést do souladu změní tohoto ustanovení se změním které je již využíváno modernějším zněním, které je využíváno v některých jiných nařízeních. Cílem je tedy uvedení tohoto, dosažení tohoto souladu, tohoto typu přeskumného řízení ve všech nařízeních, které se týkají občanskoprávních eh, věcí. A tady e, toto řízení o malých pohledávkách by mělo být e, zrychlené řízení, e, mělo by být rychlé a myslíme si, že i tento prvek, ten, tento zvláštní přeskum, takovéto odvolání, je, by měl být též velmi efektivní a rychlý. Děkuji. Hlásí se ještě někdo o slovo? Eh, Měli bychom nyní pokračovat eh, s bodem číslo 6, ale vzhledem k tomu, eh, že se jedná o hlasování a hlasuje se v 10 hodin či kolem 10. hodiny a vzhledem k tomu, že tady není pan Duda zpravodaj tohoto Eh, k té, v této věci, tak bych počkal na tu desátou hodinu. Doufám, že se pan zpravodaj dostaví. A k bodu sedm tady není zatím tajemník soudního dvora Evropské unie, takže ani tady nemůžeme pracovat. Zatím bychom tedy dali stranou i bod sedm a přijdeme k bodu osm, kdy Paní zpravodajka je přítomná, paní Delvo, a poprosil bych ji, aby si vzala slovo. Merci, eh, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Takže já jsem nová poslan, evropská poslankyně. Ta zpráva o zjednodušení přijímání některých veřejných listin je dokument, který už má svou historii v Evropském parlamentu. Eh, zdá se, že v mikrofonu se ozývá nám nějaká ozvěna, takže převzala jsem tuto zprávu od pana Rabkaje, předchozího zpravodaje, který již není poslancem. O co se tedy jedná pro nové poslance? Je stále více evropských občanů, kteří žijí v členských státech které nejsou jejich státem úvodu a protože chceme stimulovat mobilitu občanů v Evropě, často, když přecházíte z jednoho státu do druhého, tak musíte procházet poměrně složitými formalitami a cílem tohoto dokumentu je tedy zjednodušit tyto postupy, když tedy se přechází nebo stěhuje z jednoho členského státu do druhého. Komise zpracovala v dubnu 2013 návrh nařízení. Parlament už, v parlamentu už to prošlo prvním čtením v prosinci 2013. Jako rezime můžeme říci, že se tam hovoří o určitých hlavních bodech. Je to zejména zrušení legalizace aposté, legalizační apostily, doložky ověřovací pro některé veřejné listiny, zejména týkající se matriky, jako je narození, úmrtí, part, registrované partnerství, sňatek. Je důležité zdůraznit, že se to netýká pouze občanů, jednotlivců, ale také podniků, například právní zastoupení společnosti sem spadá takže nebudeme již potřebovat tuto to, to razítko, pečeť nebo tu ověřovací doložku toho státu eh, usazení, pokud se tedy chce občan přestěhovat nebo přejít z jednoho členského státu do druhého. Druhá věc se týká ověřených kopií. Zde v tom návrhu je cíl zrušit tuto povinnost, takže když předkládá, předložíte originál, tak již nepotř- nebudete potřebovat eh, už tedy předkládat ještě navíc ověřenou kopii, nebo pokud vedle dokumentu předloži, originálu předložíte kopii, tak už nebude potřeba, aby tato kopie byla ověřená notářsky, protože to je složité a nákladné. To tež bude platit pro překlady. Obecně většinou tedy členské státy požadují Takže co se týká překladů, tak zde také většina států požaduje ověřené překlady, což také zase sebou nese poměrně vysoké náklady a navíc jeden členský stát neuznává e, ověřený překlad nebo tu překladatelskou doložku z jiného státu, takže v návrhu je uvedeno, že již nebude potřeba ověřený překlad, bude stačit obyčejný překlad. Uh, a pokud tedy ten stát destinace, ten hostitelský stát bude mít určité pochybnosti o pravosti nebo schodě toho překladu, tak potom může požádat o ověřený překlad. Třetí důležitá záležitost, kterou bych chtěla zdůraznit, je samozřejmě jsou obavy, že bude docházet k určitým podvodům v případech, že se zjednoduší ty náležitosti, takže se zde navrhuje spolupráce mezi členskými státy prostřednictvím systém, informačního systému vnitřního trhu. Tento informační systém funkcuje, funguje už pro jiné aplikace, například pro, kvalif, pro kvalifikace, pro uznávání diplomů. A potom další důležitá záležitost v tom návrhu je zpracování vícejazyčného nebo mnohojazyčného formuláře. Takže občan může požádat o to, aby mu byl poskytnout nebo místo, anebo vedle tedy národního osvědčení, to bude vícejazyčný formulář nebo osvědčení, které bude mít stejnou hodnotu jako ty národní eh, certifikáty nebo formuláře. Je možná důležité také zdůraznit tu skutečnost, že Cílem tohoto návrhu je tedy pouze ověření nebo autentifikace dokumentů. Nyní nejde o automatické uznávání, ale pouze to, že ty dokumenty, které předkládáte v tom státě, budou považovány za originály. Potom samozřejmě ty členské státy budou moci využít, využít různé postupy schvalování a ověřování stále větší počet veřejných listin spadá do oblasti působnosti toho nařízení, takže vedle dokumentů z matriky k tomu patří také dokumenty týkající se kvalifikace školních vysvědčení, diplomů, Eh, řidičských průkazů, daňová prohlášení, eh, osvědčení ze sociálního zabezpečení nebo o zdravotním pojištění. Potom se tam také posilují ustanovení o překladech a je tam doplněno, že pokud některý členský stát bude mít pochybnosti o pravdivosti nebo tedy věrnosti překladu, tak může požádat o ověřený překlad, soudní překlad, ale v tom případě to bude ten daný stát, který žádá o ten překlad, musí uhradit náklady spojené s překladem. Takže toto je angro, vlastně takové schrnutí toho nařízení. Pokud tedy komise provede nějaké zásadní změny oproti ještě pozměňovacím návrhům, které byly odhlasovány širokou většinou Evropským parlamentem, tak žádáme, aby ten dokument byl znovu předložen Evropskému parlamentu. V jaké fázi tedy jsme? Jednání v Radě ministrů pokračují italské předsednictví oznámilo, že má v úmyslu pokročit kupředu v této věci a očekáváme tedy předložení nového návrhu případně v prosinci. Riziko, které je s tím spojeno, nebo pravděpodobnost je poměrně velká, že členské státy omezí oblast působnosti oproti těm pozměňovacím návrhům, které předložil Evropský parlament, protože jsou některé členské státy, které mají obavy z toho, že jejich matriky například, aby tam nedocházelo k podvodům, k falsifikátům a tak dále. Je zde určitá nedůvěra ze strany členských států, eh, co se týká rozšíření oblasti působnosti. Takže se domnívám, že v tomto okamžiku očekáváme tedy stanovisko Rady ministrů a musíme potom pokračovat v jednáních, jakmile budeme toto jejich stanovisko mít a podívat se, do jaké míry můžem, budeme moci žít tedy s tím jejich návrhem a co můžeme tedy vyjednat. V každém případě bude potřeba dále jednat, takže toto je tedy zhruba to, o co zde jde. Myslím si, ještě na závěr bych chtěla říci, že pro mě, která vlastně jsem teď objevila nebo objevují postupně, zjišťují smysl tohoto nařízení, tak je to krok ku předu pro občany. Myslím si, že je to něco, co v každém případě občané, kteří se stěhují nebo jsou, pohybují z jednoho členského státu do druhého, tak budou moci využít a pocítí výhody tohoto nařízení. Mělo by jít o skutečné zjednodušení pro občany, pro uznávání jejich dokumentů a je to také výhoda pro podniky kteři, které chtějí pracovat přeshraničně, tedy v jiných členských státech. Chceme samozřejmě urychlit, posílit přeshraniční spolupráci a tento návrh nařízení by mohl tedy přinést krok ku předu v této oblasti. Děkuji, pane předsedo. Uh, thank you very much. Before... Děkuji. A než požádám o vyjádření, rád bych se sám zeptal, zda je možno již nyní oznámit jména eh, těch vyjednavačů. Eh, já nevím, eh, pane předsedo. Já nevím, jaký je ten postup a Nevím, jak vytvořit tuto delegaci pro vyjednávání. Bylo by to žádoucí, abychom věděli, kdo budou ti členové této skupiny vyjednavačů a měli bychom to možná i projednat zde, ale nevím. Okay, thank you. Uh, this... Děkuji. My to tedy projednáme později a hlásí se pan Raděv. Благодаря, господин председател. Считам, че упростяването на набелязаните... Děkuji. Já souhlasím s tím, že zjednodušení administrativních formalit, kterými bychom se umožnilo a posílilo právo na volný pohyb občanů v rámci Evropské unie a posílilo se právo na svobodné usazování, pokud jste podnikatelským subjektem, právo na volný přístup ke službám, to vše jsou důležité věci a pokud neexistují bilaterální smlouvy, mohou být ty postupy velmi um, zdlouhavé a nákladné a zjednodušení je žádoucí budoucí. Já jsem rád, že Evropský parlament dochází ke schodě. Čekáme na stanovisko radu jak, rady. Jako právník, mám eh, pocit, že je třeba najít eh, eh, žádoucí rovnováhu mezi přínosy a právní jistotou. Pracovní skupina rady se sešla 22. a 23. září a uvidíme, jaké jsou výsledky jejich práce a doufám, že do konce roku dojde k nalezení společného stanoviska a vyjednávání budou, moha, mohou, budou moci být zahájena. Děkuji. Děkuji. Pan Karim. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval kolegy, kolegyni za detailní prezentaci toho, co je rozpracované. Já jsem rád, že se toho ujela. Je to oblast, která na první pohled uh, by měla samozřejmě získat podporu tohoto parlamentu, ale ten návrh a způsob, kterým se ubírá, tam se obávám, že ta podpora již taková nebude. Zatímco v zásadě bychom měli mít tu schodu na tom, že toto je žádoucí a vítané pro evropské občané, občany. Otázka je rozsah působnosti a když to nebudou úřední dokumenty, které vydá stát, například eh, univerzity, diplomy univerzitní, to je jeden příklad. My začneme rozšiřovat ten rozsah působnosti, takže navyšujeme tu zátěž a já jsem se tom, této problematice věnoval s poslední půl rok s tím bývalým panem zpravodajem. Tam se ukazuje, že máme celou řadu členských států, které přijímají ty, ty, tyto dokumenty takové, jako jsou, ale potom chtějí eh, další, další další zjišťování, pokud mají nějaké podezření či indikaci toho, že ten předložený dokument není skutečně tím, čím je. A to je přístup, který kolegyně eh, podporuje, ale pokud v těch jednáních se to bude ubírat s radou tímto směrem, eh, tak eh, tam ta podpora jistě bude široká. Pokud jde o vyjednávací mandát, mm, vy mm, jste se již ptal eh, paní zpravodajky, eh, zda má již názor, ale jinak to bude probíhat těmi administrativními kanály. Děkuji. Pan Buda. Eh, Děkuji. Já jsem též eh, rád, že byly učiněny v této oblasti významné kroky, které jsou v zájmu občanů. Jako právník jsem poněkud zdrženlivý, co se týče rozsahu tohoto řízení a tohoto uh, Eh, předpisu, protože musí tu být určitá záchrana síť v tom smyslu, aby měli v rámci toho všichni účastníci toho, toho mm, okruhu určitou jistotu. Tady se zmiňovaly například řidičské průkazy, tady bych byl velmi uh, zdrženlivý, protože vydání řidičského průkazu se eh, děje různými způsoby v různých zemích a dále by se velmi jednoduše zneužít toto řízení řízení pomocí nějakých pozměněných nebo padělaných dokladů. A je třeba být velmi obezřetní, obezřetní v tom smyslu, které dokumenty budou spadat pod tuto proceduru. Neměli bychom tuto oblast nechat eh, bez dostatečné regulace a měli bychom se vyhnout situacím, které potom poškodí bezpečnost občanů v tom občanském prostředí. Měli bychom nastavit určité eh, Prahové částky pro náklady na překlad. To by mohlo být jedno z řešení, ale neměli bychom tím ohro, eh, ohrozit bezpečnost občanů a tím poškodit i tento předpis. Děkuji. Děkuji. Pan Marino Epinto. Obrigado, prezident. Děkuji, pane předsedo. Ze zásady bych obhajoval a byl pro všechna ta opatření, která by měla stimulovat a podpořit volný pohyb osob v, na území Evropské unie, tedy v prostoru Evropské unie. Evropa byla vybudována právě na základech volného pohybu zboží, volného pohybu kapitálu na základě volného pohybu osob a podniků. Evropa, kterou obhajuji, kter, pro kterou jsem, by měla pomáhat, podporovat občany, obča- která eh, by měla tedy obhajovat zájmy občanů, která by měla stimulovat eh, volný pohyb občanů ve v celém prostoru Evropské unie. Neexistuje imigrace mezi, nejsou tedy imigranti mezi jednotlivými členskými státy, nejsou vlastně imigranti, kteří by pocházeli z členských států Evropské unie, takže vítám ten krok, který byl učiněn. Je to pozdě trošku, musím říci, pokud chceme podporovat tuto svobodu, která ještě není zcela zajištěna na evropském území. Samozřejmě, že jsou zde otázky bezpečnosti. Musíme brát eh, v potaz, že dnešní svět je mimořádně nebezpečný, ale co by mohlo ohrozit bezpečnost Evropy? Vlastně to jsou, je nutné samozřejmě, aby lidé předkládali dokumenty, o nichž nejsou žádné pochyby. Veškeré úmysly některých osob ohrozit bezpečnost samozřejmě je potřeba, aby nevznikalo žádné podezření v této souvislosti. Musí to být dokumenty, které jsou dokonalé, kterým se nedá nic vytknout, takže ano, musíme podporovat toto nařízení, tyto kroky je potřeba, aby tato opatření šla ještě dokonce i nad rámec toho, co je e, přeplánováno. Je to Evropa francouzů, Němců, Španělů, Portugalců a tak dále. Všichni se musí volně pohybovat, mít stejnou svobodu a na základě stejných zásad volného pohybu zboží, kapitálu a osob. Děkuji. Komise, přejete si zareagovat? Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní Delvou za velmi uh, úplný za velmi úplné vysvětlení cílů uh, této úpravy a stávající situace. Já bych možná uh, řekl uh, něco nového k tomu, jak to vypadá na radě ale nejdříve bych chtěl říci, že komise vítá silnou podporu, kterou tento návrh má, která již byla za minulého volebního období a pokračuje. Toto je velmi důležitý návrh pro občany eh, a je důležité též, též pro podnikatelské subjekty, které musí řešit tyto formality, ale mm, zároveň je to tedy skutečně ten první cíl eh, je to využití právního základu volný, volného pohybu občanů, které je eh, za tímto návrhem a ceníme si té podpory parlamentu. Na radě existuje jakýsi, jakási společná vize, co se týče cílů tohoto předpisu, avšak je, jsou tady určité body, které jsou eh, kontroverzní a které se, jsou obtížné ve vyjednávání. Za italského předsednictví eh, je snaha popu, postoupit v této diskuzi a najít společný přístup na prosincovou radu JHA. Mm, bude to též předloženo na říjnové radě JHA jenom k takové orientační rozpravě, aby se tedy věci urychlily. A trošičku konkrétněji, co jsou ty problematické body? Uh, První věc je otázka rozsahu působnosti. Asi si vzpomínáte v návrhu komise, ten rozsah působnosti se týkal těch klíčových oblastí veřejných dokumentů pro občany a také některých oblastí, které se dotýkají podnikatelské sféry, například eh, patentů eh, nebo některých eh, dokumentů obchodních společností a také rejstříků. A e, na radě v rámci pracovní skupiny se spíše zaměřují na ty dokumenty, které se týkají občanského statutu a občanských věcí, tedy výhradně. To je jeden problém. Druhá věc, v návrhu komise bylo zavedeno denní vícejazyčných standardních for, formulářů. To bylo v našem návrhu komise a toto velmi podpořil parlament v prvním čtení a mělo se za to, že tyto vícejazyčné standardní formuláře budou, bude moci použít, bude možno použít alternativou, jako alternativu k těm originálním dokumentům a tady by se ušetřilo eh, na překladech, eh, u, pro občany, kteří často dělají nějaké přeshraniční eh, transakce, raději půjdou cestou toho eh, to vícejazyčného formuláře, protože ho mohou opakovaně použít v dalších členských státech. To byla základní myšlenka a opět parlament ji přijal a to i proto, že počet těchto formulářů, které byly přílohou tohoto návrhu a dokonce navýšil v rámci prvního čtení počet těchto formulářů. Na radě však je poněkud užší pohled na tuto problematiku a diskuse mm, je poněkud obtížná v otázce těch formulářů. Některé členské státy mají za to, že tyto eh, formuláře by neměly být používány eh, bez těch původních dokumentů, jenom tedy v jejich spojitosti s tím původním dokumentem jako příloha, čímž se vlastně mění dosti podstatně ten náš původní eh, záměr. Ověřené překlady tady je názor, že členské státy mají eh, možnosti to požadovat tak, jak chtějí a ne, není nutné se spole, nemusí mít tu povinnost prostě spolehnout se na jakýkoliv překlad. A potom další, poněkud technická, ale důležitá otázka je přesný vztah mezi eh, tím nástrojem komisí a různými umlu- nástrojem komise a různými um- umluvami, jako je umluva eh, SIEK. To je další tedy eh, problematičtější oblast a konečně je tu otázka mm, nástrojů IT, které doprovázejí které jsou nutné, abychom se zbavili té byrokratické zátěže. Návrh si má tu představu, že bude existovat eh, počítačový nástroj, který umožní jednoduchou komunikaci mezi jednotlivými úřady v otázce eh, pravosti dokumentů nebo nějakých otázek a celá řada členských států by chtěla se přesunout k vyšší generaci těchto eh, nástrojů IT. Takže to je ta technická problematiky. A ale jsme přesvědčeni, že bude dosaženo pokroku a komise ráda podpoří eh, to, aby rozsah toho návrhu, jeho ambice, které jsou podpořeny eh, parlamentem, aby toto bylo zachováno. Děkuji. Děkuji za toto doplnění. Pan Koster. Já se domnívám, že tento postup je dobrý a myslím si, že by to mělo opravdu posílit svobodu nebo volný pohyb osob v Evropské unii. Myslím si to, že by to mělo také posílit akceptování občanů tedy eh, směrem k Evropské unii, protože by to mělo jít směrem k snižování formalit. Pokud vstoupí tedy toto nařízení v platnost, tak plánuje se, že se provede také hodnoc, bude provádět také hodnocení tohoto postupu a potom, co se, zejména co se týká otázek bezpečnosti, zda tady se bude potom provádět nějaké hodnocení efektivity a využití tohoto nástroje. Děkuji. Komise, chcete zareagovat na položenou otázku? Ano, jistě, pane předsedo, děkuji. Já si myslím, že je jasné a že je osvědčenou praxí, že se vždy mm, prověřuje ten nástroj EU. Eh, e eh, tady že se provádí jakási následná revize a to ta jistě vyplyne až z toho, jak, jak, jak jednotlivé body budou projednány, ale komise uh, je mm, samozřejmě připravena mít tam velmi dobrou revizní doložku. Děkuji za dovysvětlení. Paní Delvo, chcete zakončit, uzavřít diskusi? Ano, já se myslím, že ta diskuse byla velmi plodná. Vidím, že nový parlament v tomto složení eh, postupuje stejně nebo staví se k tomu stejně jako předchozí parlament, že jsme tedy pro tento projekt, aby se právě usnadnil tento volný pohyb osob. Chápu také určité obavy, které eh, mají některé členské státy oblasti, z příliš široké oblasti působnosti tohoto nařízení, takže dokážu si představit, že budeme muset diskutovat, jednat tedy o té oblasti působnosti a zejména právě ta revizní doložka z tohoto pohledu nám možná umožní pokročit ku předu potom. Ta revizní doložka by podle mě měla také umožnit nejen hodnocení, co se týká bezpečnosti a oblasti působnosti, ale také těch nástrojů, které budou použity právě pro boj proti podvodům zda ten eh, otázka je, zda ten eh, nástroj, který navrhujeme, je dostatečně efektivní, anebo zda můžeme využít nějaké eh, efektivnější nástroje v boji proti zneužíváním. Chtěla bych nicméně zdůraznit, že nesmíme přehánět strach nebo obavy z podvodů v, to, v, to, v rámci toho nového systému, protože neznám žádný systém, který by fungoval dokonale bez možnosti podvodu, takže Samozřejmě, pokud se zavede skutečná spolupráce mezi členskými státy, tak to může pouze posílit efektivnost tohoto systému. Pokud jde o překlady, a náklady spojené s ověřenými překlady, tak se domnívám, že je potřeba pozorně sledovat, o jaký typ dokumentu se jedná mezi těmi navrhovanými dokumenty jsou velmi jednoduché dokumenty. Rodný list například, kde je prostě uvedeno datum a místo narození. Tady nevidím, proč bychom měli požadovat ověřený eh, překlad. Je to přece velmi snadno zkontrolovatelný doklad, takže musíme možná mít takový trošku rozlišený přístup eh, na základě stupně složitosti nebo důležitosti toho dokumentu. Takže toto je vše a doufám, že se nám budeme sledovat, jak se pokra- podaří pokročit pokročit u tohoto dokumentu? Uh, Děkuji. Já myslím, že se můžeme vrátit nyní k bodu 6 na pořadu jednání. Desátá hodina minula, i pan Duda je přítomen, takže uh, pojďme k bodu 6, vízový kodex Unie přepracované znění. Pan Duda má slovo. Mr. Chairman, uh... Kolegové, pane předsedo, Omlouvám se, že jsem přišel pozdě. Jedná se o přepracované znění. Jsou to jenom technické věci a můžeme tudíž hlasovat. Okay. Uh... Dobře. Otázka je, zda můžeme hlasovat zvednutím ruky, anebo zda použijeme hlasovací zařízení. Já navrhuji, abychom zkusili hlasovat zvednutím ruky. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo. Takže je to jasně přijato. To znamená, že můžeme přistoupit k bodu číslo 7. A já dávám slovo zpravodaji panu Mariňovi Epintovi. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Jedná se o návrh změny statutu Soudního dvora Evropské unie, aby se počet soudců zvýšil z 28 na 40. Unie má tři soudy, nejvyšší soud, Evropský soudní dvůr a Tribunál pro veřejnou funkci. Zvýšení počtu soudců se týká toho obecného tribunálu a požádal o to tribunál sám. Už to bylo přijato radou, takže z 28 se počet zvyšuje na 40 a to je počet soudců, jimiž disponuje Evropský soudní dvůr jako takový. Bylo to tedy přijato Ale problém se týká jmenování těch 12 nových soudců. Těch 28 soudců, kteří ještě původně tedy existovali, tak ti byly jasně jmenování jeden za každý členský stát. A když k tomu přidáte dalších 12 soudců, tak je jasné, že nemůžeme mít jednoho na každý členský stát, protože z členských států je 28 a soudců pouze 12. Takže je návrh, aby byli jmenováni podle svých zásluh. To je návrh, který má určité výhody, protože výběrová kritéria byla velmi tvrdá, je to zajímavé, protože ale také nebezpečné, protože někdy jmenování podle zásluh eh, vede k tomu, že často nejsou jmenováni ti nejlepší. Takže je třeba zvolit eh, seriózní mechanismus výběru. Dodám ještě, že to bude znamenat 12 eh, miliard euro pro Evropskou unii, 12 milionů. Takže a jeden ten soudce bude stát milion eur za roka. Aby se tedy ten počet zvýšil z 28 na 40, tak si myslím, že tribunál má 1326 řízení, která zatím jsou ještě nedokončená a probíhají už od roku 2013. To můžeme číst ve zprávě o činnosti Evropského soudního dvora. V roce 2012 bylo uzavřeno 568 řízení a v roce 2002 Jich bylo kolem 500, které ještě nebyly ukončeny. V roce 2010 eh, bylo 636 nových eh, případů u tribunálu a 126 jich pouze bylo ukončeno. V roce 2011 jich bylo 1300 před soudním dvorem a 722 tedy přišlo jako nových a 714 bylo vyřešeno a v roce 2012 jich zůstalo 1308. V roce 2012 jich bylo 688, ty tedy byly dořešeny a zůstalo ještě 1387 na rok 2012. Takže v roce 2012 jeden soudce v průměru vyřešil 24 případů. Takže jeden soudce v roce 2012 vyřešil 24 případů. V roce 2013 bylo rozhodnuto, že každému soudci bude přiděleno 25 případů. Kdybychom tedy měli 40 soudců, tak by to znamenalo, že by se ten počet eh, snížil, že by se tedy snížil ten počet případů, které musí soudce vyřešit za rok. Jednalo by se o to, že bychom měli další statistiky k dispozici. My bychom měli také navštívit Evropský soudní dvůr, abychom na místě viděli, co se tam děje. Jaká funguje tribunál, s jakými obtížemi se potýká, co by eventuálně mohlo být eh, považováno za oprávněný důvod k navýšení počtu soudců, protože já si nemyslím, že je to počet případů. Nejvyšší eh, soudní dvůr ve Spojených státech má pouze 11 soudců a je přitom mnohem větší, mnohem významnější, takže mnohem důležitější, než zvýčit eh, počet soudců je zvýšit technickou podporu jednotlivých soudců. To by bylo důležité. Ale to vše musí proběhnout až po schůzi, kde se tedy setkáme se soudci tribunálu přímo na místě. Myslím si, že tato návštěva, která je naplánována, je velmi důležitá. Jak jsem říkal, setkáme se se soudci, se zastupci tribunálu, aby ten návrh parlamentu se inspiroval tedy demokratickými principy, je třeba tedy dohlížet eh, na veřejný majetek, eh, neutrácet zbytečně peníze daňových poplatníků. Je třeba je vynaložit na to, abychom eh, dosáhli cílu, které jsou pro soudní dvůr stanoveny. Já si myslím, že tendence dnes je taková, že hrozí, že tím bude poškozeno i evropské hospodářství, protože justice, která neřeší případy, které jsou předkládány k řešení, neplní svou veřejnou funkci a e, neplní funkci, kterou ji společnost ukládá, to znamená řešit spory, prosazovat práva občanů, ať už se jedná o fyzické osoby nebo o instituce nebo společnosti. Například eh, podnik, eh, který včas nezaplatí svůj úvěr, tak eh, tím pádem se nemůže rozvíjet. A zase občana, který není schopen získat své peníze od nějakého orgánu Evropské unie nebo mimo Evropskou unii, tak je také vlastně omezován jako občan. Justice tedy musí vydávat svá rozhodnutí v užitečném čase a to co nejrychleji, aby byly splněny základní síle, cíle, na kterých je justice založena. Eh, thank you very much. Eh, Mr. asked... Děkuji, pan Zjevka požádal o slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji taky kolegovi Mariňovi a Pintovi za velmi jasné předložení, představení situace. Máme to potěšení, že pracuji s paní Alexandrou Tain na tom už velmi dlouho. Ona byla zpravodajkou v předcházejícím funkčním období a zdá se mi, že v parlamentu jsme vypracovali, podařilo se nám připravit taková řešení, která jsou velmi rozumná. A nyní je míč samozřejmě na straně rady. Já jen připomenu, že jsme se shodli v našem výboru i na plenárním zasedání, že kritérium kompetence kandidátů na soudy tribunálu, soudce tribunálu bude nejdůležitějším kritériem. Přijali jsme také zásadu, že každý členský stát bude mít v tribunálu alespoň jednoho soudce a že žádný členský stát nebude mít v tribunálu více než dva soudce. To je také důležité protože hledání soudců na základě kritérií kompetence a ne geografických kritérií nebo kritérií velikosti daných států, musí jít ruku v ruce s určitými početními omezeními. A myslím, že těchto zásad se v parlamentu budeme držet. A rada s nimi také souhlasí. V Lucemburku Velmi brzy je naplánována velmi přínosná pro všechny z nás, i pro nové, i pro staré členy našeho výboru. Je tato návštěva, což je velmi dobrá tedy příležitost k výměně názorů a k tomu, abychom se zblízka podívalo na to, s jakými problémy se potýkají soudcové tribunálu. A bohužel to, o čem kolega Marinu Epintu hovořil, čase řešení věcí, které jsou eh, předkládány Evropskému soudnímu dvoru, ten se nám bohužel prodloužil s ohledem na územní rozšíření Evropské unie, ale také i to, že evropské firmy se začaly více pohybovat na evropském jednotném trhu, takže se zde objevují i otázky, ty předběžné otázky a odpověď potom podmiňuje pokračování procesu v členských státech. Takže to vše vede k tomu, že bez ohledu na náklady, bez ohledu na náklady potrhuji, protože ty náklady nejsou tak velké, aby se nedaly zvládnout, ale to vše nás tedy vede k tomu, abychom zvýšili počet eh, soudců tribunálu. Bohužel členské státy se zatím ještě v této otázce nedohodly, jakým způsobem tedy vyberou nové soudce. Bylo by to tedy za dobré fungování, aby to tedy pomohlo správnému fungování tribunálu a také by bylo nutné uspokojit očekávání, možná i potřeby ambiciozní očekávání jednotlivých členských států. Já si myslím, že tady bychom měli ambice schovat do kapsy a mít na zřeteli především dobré fungování samotného tribunálu a tím pádem i Evropské unie. Děkuji. Uh, Děkuji. Rád bych, aby si vzal slovo pan Kalo z Evropského soudního dvora. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste pozvali zástupce Evropského soudního dvora, aby se dnes účastnil této schůze, která se zabývá zase tím, touto záležitostí, která už je otevřena tři a půl roku ke dnešnímu dni. Víte, že soudní dvůr navrhl toto navýšení počtu členů v březnu 2011 a víte také, že s těmi vysvětleními, které soud podal, předseda soudu byl zde v tomto výboru pro právní záležitosti, aby prezentoval stanovisko soudního dvora. Získali jsme podporu jednak ze strany Evropské komise, která musí vyjádřit své stanovisko podle smlouvy a rychle také podporu Evropského parlamentu. A i ráda nás pochopila. Člen, rada členských států, které, které pochopili, že je zde závažný problém u soudního dvora, že je potřeba přijmout opatření, k nímž právě patří zvýšení počtu soudců. Jak zde zaznělo, to, že tento návrh doposud nebyl realizován, je z důvodu toho, že členské státy vlády se nedohodly mezi sebou na způsobu stanovení jmenování těchto soudců. A jak pan Zvěvka před chvílí řekl, platí také, že parlament zdůraznil, že zdůraznil zásluhy a kvalifikaci těch soudců. Nicméně od roku 2011 k tomu jmenování zatím nedošlo. Rád bych vám řekl, pokud dovolíte, co se odehrálo od roku 2011. Takže nejprve objem sporu, počet záležitostí předložených soudu se zvýšil, jež zvyšuje ještě rychleji než v minulosti. Byl, jak již zde zaznělo, v letech 2007 až 2013 se počet záležitostí zvýšil o 30 a to se ještě urychluje, a to i v letošním roce. A poprvé v letošním roce pravděpodobně soud překročí tisíc eh, přijatých záležitostí. Samozřejmě soud se snaží, snaží se zvyšovat produktivitu snaží se reformovat svůj způsob fungování, ale nedaří se mu, stále se mu tedy nedaří řešit tolik sporů, tolik záležitostí, které dostává. Takže objem nevyřešených záležitostí se stále zvyšuje. Bylo jich 1300 nevyřešených sporů, při předložení toho návrhu dnes jich bude přibližně 1600 nevyřešených záležitostí. A rád bych také připomněl v, to, v, to, v této souvislosti, že bohužel rozdíl mezi soudním soudem v Americe, tam vlastně my nemůžeme se rozhodovat o tom, jaké ty záležitosti e, jsou, jsou přednostní. Tam prostě musíme řešit všechny spory, které dostáváme. Takže to neustále navyšování počtu záležitostí zatěžuje všechny stupně Evropského soudu. Co se týká doby řízení, toto je něco, co nám velmi leží na srdci. Mohu vám říci, že ta doba se velmi těžko zkracuje právě kvůli počtu těch případů, které dostáváme. V současné době ekonomické záležitosti, protože víte, že tribunál odpovídá za řešení všech hospodářských záležitostí, otázek hospodářské soutěže, duševního vlastnictví, i jiné oblasti, e, zpráva fondu a tak dále. Ale co se týká těch hospodářských sporů, hospodářská soutěž, tak to trvá asi 48 měsíců. To je samozřejmě dlouhá doba. To je, nepopopit, to je nepopiratelné. Ještě horší, soud vlastně několikrát konstatoval, že délka řízení před soudem porušuje článek 47 charty základních, umluvy o základních právech právě kvůli příliš dlouhé době řešení těch sporů. V současné době máme před soudem už dvě stížnosti, dvě žaloby, které byly podány právě na odškodnění ekonomické újmy, která vyplynula těm příslušným společnostem z, z přílišné délky doby řízení před soudem. Takže soud se domnívá, že tato situace je opravdu nepřijatelná. A je potřeba v příštích dnech se tedy soudní dvůr obrátí na parlament, na radu, na komisi, aby vlastně jim oznámil, jaká je ta situace, kterou vám zde nyní prezentují. A abychom se snažili pod, navrhnout určité řešení, tak abychom se co nejrychleji mohli rozhodnout jednou provždy o zvýšení počtu e, soudců, které soud navrhl již před třemi a půl roku. Je potřeba, aby toto rozhodnutí bylo jednou provždy schváleno. Parlament už dal zelenou před měsícem, už to potvrdil, rada to také musí schválit. A soudní dvůr vám oznámí, předložit druhý legislativní návrh, který bere v úvahu vývoj, který jsem vám zde prezentoval. Tento druhý legislativní návrh bude spočívat na jedné straně v tom, že se bude týkat počtu zvýšení, měl, mělo by dojít k zdvojnásobení počtu soudců 28 plus 12, to bychom jich měli 40 a navrhneme, že se by se mělo přidat ještě 16, tak aby každý členský stát měl dva soudce. Druhá věc v tomto novém návrhu, soud pro veřejnou funkci by měl být zapojen, začleněn do tribunálu protože takto by tribunál měl dostatečnou sílu a schopnost k tomu, aby mohl vyřešit všechny nevyřešené případy, všechny ty případy, které dostává a k tomu navyšování bude docházet i v budoucnosti a aby řešil tedy všechna ohniska těch svárů. Takže je zde otázka rychlého rozhodnutí ohledně toho návrhu, který již byl předložen před třemi a půl roky a potom druhý legislativní návrh, o kterém jsem hovořil podle článku 241 smlouvy o fungování Evropské unie. Je to běžný, bude to běžná legislativní postup co se týká této druhé reformy, která by měla doplnit ten systém, tak aby jednou provždy soud byl schopen čelit těm případům, řešit ty nevyřešené případy, současné i budoucí. Soud samozřejmě bude mít to potěšení brzy vám za několik týdnů na této schůzi tohoto výboru v rámci vašeho výboru a také v rámci návštěvy v Lucemburku vám dopodrobna vysvětlit všechno to, co si budete moci přečíst v těch dokumentech, které obdržíte v následujících dnech. Nicméně bych rád zdůraznil, že pro soudní dvůr se ta situace opravdu stala nesnesitelná a je potřeba co nejrychleji přijmout rozhodnutí v rámci zájmu o dobré fungování justice v rámci plnění práv stran přistupujících soudu a v zájmu dobrého fungování vnitřního trhu také v rámci oživení hospodářství ekonomické unie, eh, Evropské unie. Děkuji, pane předsedo. Uh, thank you very much, sir. Děkuji. Nemám žádnou další žádost o slovo. Ano? Vielen Dank. Eh. Děkuji. Nejprve já mám trošku pocit, že jakožto Evropská unie, reagujeme na tyto okolnosti trošku pozdě. Máme, anebo dobře fungující právní systém je taky základ vlastně naší právní státnosti, také těch místních faktorů, ale musí to také dobře fungovat. A Máme určité pochybnosti v tom, že právě tady ten eh, právní systém tak dobře funguje. A myslím si, že to také oslabuje důvěru vlastně v právní státnost když jsou případy, které jsou nevyřešeny, kdy ty strany čekají tři a půl roku, čtyři roky na výsledek řízení, tak to opravdu není dobré. proto si myslím, že je důležité i právě ve smyslu zajištění právní státnosti, a to je to, co nás právě spojuje všechny společně v rámci Evropské unie, aby toto celé lépe fungovalo. A toto to, to všechno má také vliv na naše právní uvědomění, právní vědomí. Pokud se podíváme na ty případy, tak mnoho členských států vlastně eh, vlastně jsou tam určité spory týkající se uplatňování evropského práva a všechno trvá stále déle. Uh, a jsou zde určitá práva, která jsou zřízena, která existují pro občany, ale nejsou dostatečně prosazována, uplatňována v jednotlivých státech a toto má vlastně všechno velký vliv na toto naše vědomí, na uvědomění si, jak vlastně eh, celé toto všechno, ten systém práva, na kterém je Evropská unie založena, vlastně funguje. Takže si myslím, že opravdu bychom měli co nejrychleji se snažit zajistit, aby tento fungující právní systém existoval. A také si myslím, že bychom na dvou úrovních vlastně mohli najít řešení. Jednak tedy Evropský soudní dvůr samotný, aby se prověřila, přeskoumala jeho struktura, možná některé procesní kroky, jak by se dali svým způsobem transformovat, tak aby se také zajišťovala právnost, ale to znamená, aby prověřil svou vlastní strukturu a potom je zde to řešení s těmi novými dodatečnými soudci. Zda, otázka, zda by to měla být 12 nebo 28, tak aby každý členský stát měl dva soudce, to je skutečně otázka, jaké řešení by bylo nejrozumější v dané situaci, pokud tedy bychom neměli nové soudce odpovídající počtu členských států, tak Potom je zde otázka, jak se bude rozdělovat to jmenování. Já to teď možná přeháním, aby to nebylo tak, že některý členský stát bude mít pět soudců a jiný třeba jen jednoho. Takže musí zde být také určitá rovnováha, určitá zlatá střední cesta, kterou bychom měli najít. Ale zde právě ta délka toho řízení je příliš dlouhá, to není přijatelné, jak o tom hovořil zástupce soudního dvora a podle mého názoru samozřejmě pro naše právní vědomí a naši právní statnost je důležité toto všechno co nejrychleji eh, vyřešit a najít tedy co nejodpovídající vhodné řešení. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji, pan Lebreton. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. a jsem chtěl mít jen dvě připomínky. První se týká toho, že tento požadavek na zvýšení počtu soudců o 12 dodatečných soudců se mi zdá skutečně přehnaný. Je to zvýšení, které se mi zdá příliš velké. Navrhuji, abychom se snažili najít jiný prostředek, který by umožnil soudnímu dvoru ušetřit, zkrátit dobu řízení, vynášet rychleji rozsudky. V mé zemi Francii před několika lety byl podobný pro problém a měli jsme celou škálu řešení pro urychlení práce soudu a podařilo se nám to. A potom druhá připomínka se týká toho, že stále říkáme, že těch 12 nových soudců by měli být vybráni podle zásluh, nezávisle na jejich zemi původu, ale zde bych byl velmi opatrný. Myslím si, že je potřeba dodržovat správné rozložení, rozdělení těch soudců zastupujících jednotlivé evropské právní systémy. Nechtěl bych, aby země, které mají říms, římskou tradici práva, jako Francie například, byly znevýhodněny oproti právě kvůli tady této novince. Děkuji. Mr. Kester. Pan Kester. Zajištění právní státnosti je vlastně základ pro Evropu, jak už zde bylo uvedeno. Samozřejmě je také schop, nutné, aby Evropský soudní dvůr byl skutečně schopný efektivně jednat a pokud ta řízení trvají příliš dlouho, tak to ohrožuje. Takže samozřejmě zkrácení doby řízení, pojiš, posílení právní jistoty, to samozřejmě nechci teď hodnotit, ale myslím si, že bychom měli zajistit, aby opravdu ta řízení probíhala rychleji. Ale moje otázka, kterou bych chtěl položit, je, bylo zde řečeno, že ve Spojených státech je na soudě pouze 11 soudců, a zde už jich máme podstatně více. Tak ten rozdíl ne, mě není úplně jasný. Mohl, mohlo by se tedy vysvětlit, jakým způsobem se tento rozdíl tedy vysvětluje, nebo z čeho to pochází. A potom ještě otázka rozšíření počtu nebo zvýšení počtu soudců je skutečně jedinou možností k tomu, aby se eh, urychlila ta řízení a, a zkrátili doby řízení u soudu? Děkuji. Thank you very much. Um... Děkuji, paní Delbo. Děkuji, pane předsedo. Já se zcela souhlasím s tím, co zde zaznělo o významu právního státu, právní státnosti a významu toho, aby právní soudní systém fungoval. Nemohu samozřejmě odpovědět na vaši otázku, proč ve Spojených státech může soud fungovat s 11 soudci, když tady jich máme 28 a nestačí to vyslechli jsme zde vysvětlení zástupce Evropského soudního dvora eh, v tom, že soud eh, v Lucemburku nemůže rozhodovat o tom, jaké řízení, jaké záležitosti bude řešit a které ne, že tedy musí řešit všechny záležitosti. Já bych chtěla říct dvě věci. Za prvé se domnívám, že co se týká reor, interní reorganizace Evropského soudního dvora, tak to není poprvé, kdy se mluví o tom, že je tam příliš mnoho záležitostí. Podle mé, mých informací tribunál již provedl určitou interní reorganizaci a myslím si, že dosáhl už určitých limit v tom, limitů v tom, co může udělat v rámci toho systému, který existuje. Myslím si, že soudci jsou poměrně zoufalí, protože prostě nemohou už nějak urychlit tu svou práci. Já jsem zcela pro navýšení počtu soudců a jak znám ten návrh, tak je tam navrženo, aby skutečně se vybrali soudci podle zásluh, ale tak, aby nebylo, nebyly více než dva soudci na jednu zemi. Takže je to vlastně dvojí podmínka. Jednak podle zásluh, ale ne více než dva soudci na zemi. Teď jsem trošku překvapena, tím novým návrhem, který nám bude předložen, že by se měl zdvojnásobit počet soudců. A priori si myslím, nebo považuji to za velmi podivné. Fungovali jsme s 28 soudci, někteří si myslí, že už to je moc, Te, teď se navrhuje zvýšení o 12 a teď bude ještě nový návrh o zdvojnásobení soudců. To si myslím, že už je opravdu příliš vysoké číslo. Jsme samozřejmě všichni Evropané, musíme se dívat. Myslím si, že to není příliš důstojné evropské myšlenky, kterou obecně obhajujeme a jak máme možnost tlačit na radu, aby vlastně přijala to rozhodnutí zvýšení, zvýšit o 12 eh, počet soudců eh, na Evropském soudním dvoru. Protože myslím si, že tady tato situace nemůže trvat, že bychom se tím zesměšňovali. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji. Pan Kavada. Merci, prezident. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě schvaluji to hlavní, co zde zaznělo v tomto sále. A mám k tomu tři poznámky. Za prvé, jeden z důvodů, proč je Evropa velmi vzdálena občanům, jeden z těch důvodů, toto je jen jeden z těch mnoha, že evropská justice přichází až po válce, po bitvě, trvá čtyři až pět let, než vydá rozsudek v určitém sporu. To opravdu není seriózní, musíme to napravit. Jak to máme udělat? Myslím, že zde jsou dvě kategorie otázek. Hovořili jsme o americkém nejvyšším soudu. Ty věci jsou poměrně jednoduché. Americký soud rozhoduje, co bude řešit a co ne, co odmítne. Jeho kompetence vůbec nejsou stejné jako kompetence Evropského soudního dvora v Lucemburku, takže to není model, kterým bychom se měli řídit pro naši vlastní práci. Lucemburský soudní dvůr není svrchovaný ve volbě svých eh, věcí. Když je mu nějaká věc předložena, on se jí musí zabývat. Takže by bylo nutné, abychom dali Evropskému soudnímu dvory, dvoru prostředky reagovat mnohem rychleji než dnes. Druhá poznámka. Nejsem spokojen a souhlasím s návrhem, nebo tedy s názorem paní Delvo, s tím, že každá země by měla mít dva soudce. Znovu tady děláme takový skotský koberec, abych tak řekl. To znamená, že máme tolik komisařů, jako je zemí, a stejně tak bychom měli dva soudce na členský stát. Já si nemyslím, že je to dobrý systém. Upřímně není to dobrý systém, tak to rozdrobujeme tu obecnou myšlenku evropské svrchovanosti ve prospěch těžkopádné reprezentace členských států. Buď se budeme snažit vytvořit univerzální systém justice v Evropě, pan Lebroton má pravdu, je třeba dávat velký pozor na to, aby oba dva druhy práva byly eh, respektovány, harmonizovány, anebo to prostě nasekáme jako salám, tu justiční funkci podle toho, kolik máme státu. Já s tím nesouhlasím, to je podle mě špatná věc. A třetí věc, kterou bych chtěl říct, si mně se zdá, že musíme teď jednat opravdu velmi rychle, protože už to trvá řadu let, vůbec se to nikam neposouvá, takže třeba přijmout rychlá rozhodnutí. Děkuji. Pan Uspaskyč. Ačiū, pane pirmininkė. Ještě tikrųjų. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád dodal něco k tomu, co již bylo řečeno. Evropská unie by mohla ztratit to, na co může být či je nejvíce pyšná. Pan de Cavade právě řekl, že eh, spravedlnost přichází pozdě, že to je teprve po válce či po bitvě. A pokud chceme zajistit, aby eh, občané měli svá práva a měli přístup k těmto právům, eh, pak je třeba zajistit, aby každá věc byla posuzována ve svém meritu a Mm, to rychle, protože to je, náš, to je výdobytek, který je pro nás nejdůležitější. Děkuji. Děkuji, pan Buda. <clears throat> Děkuji. Já jsem se původně nechtěl hlásit do této rozpravy, ale teprve, až když kolega řek, říkal, že není potřeba navýšit počet soudců, to mne přimělo se přihlásit. My jsme zde právníci často a chceme, aby spravedlnost byla blízko občanům a nemůžeme zároveň ignorovat to, že často uh, Eh, spravedlivé rozhodnutí, které přijde pozdě, je k ničemu. Je tady ten problém tudíž a soud nám říká, že nemůže fungovat za stávajících podmínkem, co, podmínek. Co máme udělat? Máme nechat ten uh, soud zcela zahynout a nebo hledat příslušná řešení. Počet soudců třeba navýšit. Je otázka, okolik a jak, ale pokud jde o kvalitu těchto soudců, myslím si, že určitě není možné, aby členské státy nemohly nalézt kompetentní, eh, kvalitní soudce, kteří by byli schopni tuto funkci vykonávat. Zároveň to řízení samotné by mělo být revidováno, zrychleno. E, například u těch malých nároků máme, i, máme zrychlené řízení. I zde bychom je měli ty věci předkládané soudu rozstřídit. Nemůžeme prostě říci, máte těch soudců dost a nějak se s tím mm, vyrovnejte. Děkuji. Děkuji. Já bych rád eh, požádal pana Kalo o reakci. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Chtěl jsem samozřejmě zareagovat na otázku ohledně amerického soudu, ale ono už to vlastně bylo řečeno. To jsou úplně jiné typy soudů soudce ve Washingtonu nemá stejné kompetence vůbec jako Evropský soudní dvůr, takže to jsou úplně jiné podmínky. Samozřejmě, jak jsem již řekl, oni si mohou vybírat záležitosti, které je zajímají, kdežto Evropský soudní dvůr to dělat nemůže, takže toto už jsou základní rozdíly. A nejen to, tento aspekt je rozdílný. Já jsem vám uvedl či to určité návrhy. Nechci vysvětlovat dopodrobna ten návrh eh, soudu, který bude předložen v nejbližších dnech. Myslím si, že všechny ty detaily si budete moci přečíst a budete o nich určitě diskutovat. Můžete o nich diskutovat se členy soudu a uvidíte, jaké jsou důvody, které odůvodňují ten druhý postup nebo druhý návrh, který soud předloží. Já bych hned chtěl vysvě- vyjasnit něco. Pokud v návrhu soudu se nám podaří, nebo navrhujeme zdvojnásobení počtu soudců, tak to není nutně kvůli problémům jednání mezi vládami, které mají problém najít, koho jmenovat, kdo bude jmenovat koho. Je to hlavně z důvodu odblokování toho soudu. V roce 2014 situace soudu je daleko komplikovanější než v roce 2011. A nyní máme dostatek informací, abychom věděli, že za tři roky, pokud nic neuděláme, tak to bude ještě horší. Je to prostě přizpůsobení se na vývoji situace. To je to, co vám bude předloženo. Není to způsob hledat nebo dát vládám nějaké řešení jejich problému. To je jejich problém, to není náš. Je to jen na základě toho, že situace opravdu vyžaduje eh, jasnější, striktnější řešení, tak jak jsem vám již řekl. Děkuji. Yes. Uh, Mr. Marino. Děkuji, děkuji, pan Marino Pintu. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl ještě jednou představit ten problém. Je problém eh, s justicí a vydáváním rozsudků v Evropské unii. Máme velká spoždění, pokud jde o vydávání soudů eh, v rozsudku. V průměru ten proces trvá čtyři roky. Soudní řízení trvá čtyři roky v průměru a náš parlament má analyzovat, jak nejlépe vyřešit tento problém. A byl zde návrh zvýšení počtu soudců a to určitě je nejdražší řešení, ale možná také nejjednodušší. Když jsem hovořil o nejvyšším soudu ve Spojených státech, hovořil jsem o tom proto, abych řekl, že soudce musí být obklopen dobrými právníky, dobrými techniky, aby oni vykonávali také část jeho práce. Nemusí přece to být soudce, kdo dělá všechny ty etapy postupu, kdo musí přijímat eh, veškerá dílčí rozhodnutí. Dobrý soudce přijímá rozhodnutí, to znamená hledá odpovědi a právní řešení konfliktu. Takže počet, eh, nebo tedy zvýšení počtu soudců kvůli velkému počtu věcí, které musí Evropský soudní dvůr řešit, možná není tím nejlepším řešením a rozhodně není nejlevnějším řešením. Zda je možné nějak jinak urychlit soudní řízení, například upustit od některých prvků, protože jsou zbytečné. No nevím, proč to řízení trvá čtyři roky, protože soudci nemají čas přijmout eh, rozhodnutí, protože ten proces je příliš formální, příliš těžkopádný. Jsou věci, ve kterých je možno rozhodnout rychle, ústně, možná dokonce úředník může přijmout rozhodnutí. Není potřeba soudce v některých případech. Než eh, přijmeme rozhodnutí, je třeba seznámit se s celou řadou věcí. My jsme europoslanci, vybrali nás Evropané a naším prvním úkolem je dbát na zájmy evropských občanů. Vybrali nás voliči a je jasné, že takovýto opožděný systém justice je neužitečný. Musíme najít důvody, proč tyto problémy máme, abychom tyto problémy mohli vyřešit. Nemůžeme dávat peníze daňových poplatníků, protože je máme k dispozici. Ne, musíme přeanalyzovat eh, celou věc, musíme provést diagnózu problému a přijmout odpovídající rozhodnutí, abychom ten problém s konečnou platností vyřešili. Máme zde tedy tento návrh, je zde navrženo jedno řešení, nevíme, jestli je to to nejlepší řešení v této chvíli, nemůžeme mít eh, žádné předsudky, prostě musíme celý problém zanalizovat a musíme splnit svou roli. Pokud dospějeme k závěru, že potřebujeme více soudců, dobře. Pokud dospějeme k závěru, že třeba změnit právo, změnit to řízení, vypustit některé etapy, které jsou zbytečné, které jsou příliš formální a které potom tedy, když budou vypuštěny, přispějou ke zkrácení času řízení, pokud to bude nejjednodušší a také nejlevnější řešení, tak potom přijmeme takovéto rozhodnutí. Cílem je, aby justice jednala rychle, aby rychle přijímala rozhodnutí, rychle řešila spory občanů, institucí a podniků. Takže aby vlastně nalezla smír mezi stranami. Takže abychom našli to nejlepší možné řešení, tak eh, se budeme zabývat různými řešeními, která nám budou předložena, budeme studovat celou záležitost. Když já jsem hovořil o nejvyšším soudu Spojených států, tak eh, oni si vybírají věci, které budou řešit, protože mají omezený počet eh, případů, ve kterých tedy mohou rozhodnout. 25 rozhodnutí, nebo tedy rozsudků na rok a na soudce. A v Evropské unii, v členských státech, je situace jiná. Možná Možná například dojdeme k závěru, že soudci nepracují odpovídajícím způsobem, nevěnují se dostatečně své práci. Taková je situace v celé řadě členských států. Milion euro na rok na každého soudce. Musíme se zamyslet nad tím, zda je to skutečně vhodné řešení, protože je to hodně peněz. Je třeba vzít v úvahu všechny elementy, všechny okolnosti. Takže eh, musíme si to dát na váhu. A vyvážíme všechny ty elementy a naším cílem je abychom sloužili občanům, abychom sloužili spravedlnosti i hospodářství Evropské unie, a ne abychom sloužili úředníkům Evropské unie. Takže Navštívíme soud, provedeme analýzu konkrétních problémů, pohovoříme se soudci, pohovoříme se zaměstnanci tribunálu a já jsem přesvědčen, že najdeme vhodné řešení. To řešení, které je zde navrženo předtím, komise říká něco jiného, soud zase požaduje něco jiného. Ne, my prostě nebudeme souhlasit s návrhy, které jsou nám předkládány z hora. My musíme provést vlastní analýzu, vlastní diagnózu a najít to nejlepší a nejlevnější řešení z hlediska daňových poplatníků. Uh, thank you very much. Uh, hereby we... Děkuji. Já myslím, že tím můžeme uzavřít bod číslo 7 na pořadu jednání a budeme se věnovat eh, bodu číslo 9. A já dávám tímto slovo panu Zvěvkovi. Děkuji, pane předsedo. Emocionální diskuze, která se týkala fungování Evropského soudního dvora, je plně oprávněná. A to vše má sloužit lepšímu fungování Evropské unie, jak v hospodářském rozměru, tak i z hlediska spravedlnosti. Nástroj, o kterém chci hovořit dnes, by také měl sloužit tomuto cíli. Zabývám se nařízením o úpadkových řízeních které vstoupilo v platnost už v roce 2002. V zásadě právě v celé Evropské, nebo téměř v Evrop, celé Evropské unii s výjimkou jednoho státu, a sice Dánska. Toto nařízení upravuje výběr příslušnosti a uplatnitelného práva a také uznávání rozsudku, které související s úpadkovým řízením. Hovoříme samozřejmě o přeshraničních úpadkových řízeních. Hlavní je v tomto případě kritérium, které se jeví jako klíč v celé této záležitosti. A sice středisko hlavních zájmů dlužníka. Středisko HZ. Myslím, že zatím bylo tedy precizní definici hlavních zájmů dlužníka, nebo tedy středisku hlavních zájmů dlužníka, věnováno málo času a je to důležité pro všechna příští řešení. To bude opravdu velmi důležité. V praxi to středisko hlavních zájmů vzbuzuje celou řadu pochybností. Otevírá prostor různým eh, chováním a postupům, které jsou z různých pohledů zcela nevhodné a nesprávné. Především, když hovoříme o té soudní turistice, takže vyhledávání té nejlepší jurisdikce. O tom ještě pohovoříme za chvíli. Proč vůbec hovoříme o tomto nařízení? Protože hospodářská krize, se kterou se potýkáme, a jejíž následky neseme ještě dnes, nám ukázala, že ne všechny nástroje obsažené v tomto nařízení fungují tak, jak je potřeba. A právě proto je třeba upravit toto nařízení a přizpůsobit ho současné situaci. A provést takové změny, které zajistí správné fungování trhu v Evropské unii. Hlavním cílem je reforma systému, aby se zabránilo takzvanému forum shopping, to znamená vyhledávání nejvhodnější příslušnosti, také třeba vyřešit upadková eh, řízení skupin a další věc, kterou pokládám za velmi důležitou, je vytvoření evropského upadkového rejstříku, což by umožnilo rychle dohledat informace, snadnější přehled eh, o situaci na celém území Evropské unie. Zpráva Klause Heinera Leného, to byl náš kolega, bývalý předseda našeho výboru, byla přijata na plenárním zasedání parlamentu už v únoru a dodnes je stanoviskem Evropského parlamentu v prvním čtení. Zároveň Rada pracovala na svém stanovisku, které se týká téhož nařízení. A to vedlo v červnu tohoto roku k přijetí stanoviska rady. Tam jsou obsaženy články a v současné chvíli se pracuje na celém dokumentu společně tedy s preambulí a přílohami. Stanoviska Rady a parlamentu se různí. Nejsou úplně stejné. Což znamená, že teď jsme ve fázi přípravy na druhé čtení, které začne po oficiálním přijetí dokumentu radou a to má nastat v říjnu. To znamená už velmi, velmi brzy. Po úvodní analýze textu obou dokumentů docházím k závěru, že vedle toho, že stanovisko Rady a parlamentu není stejné, tak eh, ani nejsou sobě příliš vzdálené. Řekl bych, eh, že se sobě poměrně blíží. Důležitější je ale to, že cíl, který jak rada, tak parlament přikládají změnám tohoto nařízení je stejný. A to znamená, cílem změn nebo revize tohoto nařízení je vytvoření takového právního rámce pro přeshraniční úpadková řízení, který dá šanci na jedné straně na uspokojení potřeb věřitelů, a to je velmi důležité, ale na druhé straně umožní něco ještě důležitějšího. A to hlavně v případě poctivých podnikatelů, kteří se dostali do složité situace. Umožní totiž nalézt takové řešení, které povede k vytvoření rozumného plánu oddlužení, restrukturalizace a nepovede k faktické likvidaci firmy, ale pouze k její restrukturalizaci a uzdravení. A to je o to důležitější, že to jde směrem ochrany pracovních míst. A ten cíl, který je důležitý jak pro radu, tak pro parlament, by měl být opravdu hlavní linií při hledání řešení ve druhém čtení. V dokumentu rady se objevily některé úplně nové věci, některá nová řešení, která nejsou obsažena v dokumentu Evropského parlamentu. Týká se to úpadku skupin a také koordinačních řízení, anebo druhého, nebo tedy druhotného řízení. Mně se zdá, že ty návrhy, které předložila rada, si zaslouží naši velkou pozornost, protože jsou to návrhy, jejichž cílem je napravit fungování tohoto nařízení. Jak už jsem říkal, velmi důležitým prvkem bude vytvoření evropského registru, který umožní rychlé a jednoduché monitorování úpadkových řízení na území celé Evropské unie. Chtěl bych, aby výsledkem jednání parlamentu s radou bylo vytvoření takového systému, který bude sloužit občanům a ne k nějakým teoretickým právním řešením. V kontextu zabraňování tomu forum shoppingu je důležitý rozsah eh, nařízení a otázka jurisdikce. A to je úzce spojeno s definicí střediska hlavních zájmů dlužníka, jak už jsem říkal. V současné chvíli Evropský parlament přijal řešení, ve kterém se říká, že tímto střediskem je místo, kde dlužník eh, vykonává svou hlavní hospodářskou činnost alespoň tři měsíce. Takže to si myslím, že je důležité, že je to rozumné, že bychom se toho měli držet. Měli bychom se také podívat na otázku spotřebitelských úpadků, protože i zde je široký prostor pro zneužití. V kontextu tedy s tím forum shoppingem, s tou turistikou. A zde máme poměrně podobné názory jako rada. Uvědomuji si, že skutečné a účinné řešení v otázce přeshraničních úpadkových řízení je skutečně důležitá v Evropské unii. O tom nikdo nepochybuje, takže myslím a doufám, že i přes ty rozdíly, které dnes máme, se nám podaří vytvořit společný text s radou, při drobečku dobré vůle, protože ty rozdíly, které tam jsou, budeme muset v jednáních nějakým způsobem vyřešit. A já apeluji na dobrou vůli i ze strany komise, která přece jen svou moudrostí nás podporuje v tomto procesu, ale apeluji také na radu, abychom svou práci a své úsilí zaměřili na to, abychom získali dokument, který bude přijat jak parlamentem, tak i radou a že se nám to podaří udělat ještě letos. Vím, že takové je očekávání a myslím si, že je to možné. Chtěl bych ještě poinformovat, pane předsedo, že vyjednávací tým Evropského parlamentu bude složen z pana předsedy, budu tam já jako zpravodaj, pan Koferaty, který bude zastupovat skupinu SD, pan poslanec Duda, který bude zastupovat frakci EKR, kolega Marino Pinto z frakce Liberálu, paní Hautala ze Zelených. Nemáme ještě informaci o tom, kdo bude zastupovat frakci EFDD a GUE. Takže čekám na informace. Myslím, že velmi brzy bychom měli tyto informace dostat. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní dávám prostor na vyjádření z pléna. Uh, Mr. Raděv. Pan Raděv. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval panu Zvěvkovi za mm, velmi podrobnou prezentaci tohoto tématu. Každý rok a v Evropské unii vyhlásí úpadek asi 200 tisíc 000 eh, Eh, společností a o práci přijde 1,7 milionu. A tento trend se posiluje, zvyšuje a proto eh, vítám to, že byl přijat všeobecný přístup rady k těm um, k těm pozměňovacím návrhům nařízení 1346, které by eh, mělo rychleji řešit eh, přeshraniční úpadková říšení. Měli bychom se zaměřit na vnitrostátní řízení, které předchází restrukturalizaci podniku předtím, než nastane úpadkové řízení. Tím by se eh, umožnilo, aby se subjekty eh, eh, restrukturalizovaly a mohly dostali druhou šanci. Na to bychom se měli zaměřit. Povinnost soudu prověřit, zda místo hlavního zájmu dlužníka je v rámci eh, příslušnosti toho daného soudu, to eh, posílí právní jistotu. A dobře koordinovaná úpadková řízení by potom zabránili úpadku celé skupiny, vedly by k lepší likvidaci eh, aktiv a zachování pracovních míst evropských občanů. Děkuji. Já se domnívám, že nikdo další se nehlásí. Chce pan Zvěvka okomentovat vystoupení předřečníka? Není tomu tak? Dobře, přejdeme tedy k dalšímu tématu, to jsou body 10 a 11. Spravodajkou je paní Wikstrom která se omlouvá, protože předsedá jinému výboru a jejím jménem eh, eh, bych oznámil vyjednávací tým za EP v trialogu. Za EPP to budu já, za socialisty paní Geringer, za EKR pan Duda, za ALDE, zpravodajka paní Vikstromová, za GUE pan Maštálka, za Zelené pan Anderson, za FDE e paní Ferrera. Ferrara. Paní zpravodajka, paní Vikstrémová, by ráda zorganizovala setkání stínových zpravodajů pro eh, stínové setkání pro přípravu trialogu a to v následujících měsících. Detaily eh, vám budou oznámeny. To jsou tedy body 10 a 11 a nyní postoupíme k bodům, bodu 12 a zpravodaj je navrhovatel pan Sajer. Děkuji, pane předsedo. Jsou to vlastně více těch bodů 12, 13 a 14, které můžeme projednat společně. Jsou to tři návrhy, které jsou před, eh, před, předkládány v oblasti eh, regulatorního postupu s přeskumem. Eh, je to začátek těchto řízení, kde paralelně běží několik opatření a několik postupů, které spadají do tohoto rámce. Nyní jsou tady tři body a náš výbor by měl rozhodnout, zda je budeme oponovat, zda tedy budeme proti. Jeden se týká účetních standardů eh, 238 je ten první 19 a ten poslední um, uh, 13, uh, 3, 13 a 40. Těmto účetní standardy. Jsou to velmi technické záležitosti, které na, nám detailně nespadají do pravomoci. Naším úkolem je rozhodnout, zda budeme proti uh, Eh, zda budeme oponovat. A já bych rád řekl, že v únoru jsme přijali naše stanovisko k těmto třem návrhům omnibusu, které navrhuje komise. Eh, avšak doš, jednání došla do slepé uličky, protože je zde v radě velký nesouhlas a komise se pokusila o další pokus v rámci minulého postupu, regulatorní postup s přeskumem, kdy mm, u těchto tří bodů navrhla některé změny aby nebyl zablokován celý ten velký balíček, tak u těchto tří věcí chtějí postoupit a používají ten starý postup. Obecně je třeba říci, že je škoda, že e, ty běžné postupy a omnibus byly zablokovány. Lisabonskou smlouvu máme již mm, pět let a stále tady není soulad s tímto, protože rada se nechce vzdát některých svých práv na tato řízení. Takže po, do, do tří měsíců po předložení návrhu komisí a to je cestou prováděcích opatření, takže do tří měsíců, eh, pokud ani rada, ani parlament nevysloví se proti, bude toto při přijato. Eh, je to důležité právo, které má parlament, to znamená kontrolu výkonných neklíčových eh, prvků, které tedy nejsou legislativní povahy, ale jde tady o to schválení pravomoci komise. Já navrhuji, abychom tedy nebyli pro, abychom se nevyslovili jako opoziční a nechat takto tu situaci a dopo, tím by mohla komise tyto věci věci přijmout. Nevím o tom, že by eh, eh, vyslovil nesouhlas, vyslovila nesouhlas rada, ale můžeme eh, vyslovit každý jiný názor. Takže ta ty pozměňovací návrhy, co se týče obsahu, ty nejsou nijak v proti kladu v tom správném a přesném obrázku, který, eh, pod, což je zásada, která je zásadou účetnictví a kritéria jsou stabilní, relevantní, eh, spolehlivá a srovnatelná. Všechny tyto požadavky jsou splněny, takže nevidím žádný důvod, proč bychom měli být proti těmto pozměňovacím návrhům, které se týkají mezinárodních účet, eh, účetních standardů a já navrhuji, aby byly takto přijaty. Dobře, děkuji. Má někdo něco eh, do rozpravy? Pokud jsem vám dobře rozuměl, eh, navrhujete, abychom je tyto tři věci spojili a abychom byli pro. Co já navrhuji, že tyto tři věci že bychom neměli být proti opatření komise. Tak bych to správně naformuloval, že nejsme proti tomu postupu opatření komise. Ano, to je víceméně stejné. Nikdo se nehlásí o slovo, nikdo není proti, takže můžeme hlasovat aklamací k těmto Eh, zvednutím ruky k těmto třem eh, bodům. Kdo je pro? Kdo je proti? A zdrželi se? Děkuji. And we may go to point number 20. A tím se dostáváme k bodu 20 a eh, je, slovo má paní Delvo. Eh, Takže jedná se o nařízení Rady o vytvoření Evropského eh, prokuratury. Není to tedy, je to spíše politické než technické. Komis, výbor odpovědný za tuto záležitost je výbor Libe takže nás se to týká, protože je 14 eh, senátů národních parlamentů, 11 členů, kteří poslali odůvodněné stanovisko, takže eh, musíme dodržovat tady tento postup, pokud jde o subsidiaritu. Komise odpověděla na argumenty, které předložili národní parlamenty a uzavřela to tak, že není na místě změn, provádět změny, protože subsidiarita zde nehraje roli. Parlament dělal, zpracoval zprávu, odhlasoval usnesení také, protože v podstatě je to speciální legislativní postup zde. Takže eh, pokud eh, dojde ke konsensu, ne, musím si najít ten příslušný článek, Eh, na základě kterého vlastně fungujeme, ale ne, bohužel ho nenachází. Je to článek 86 smlouvy o fungování Evropské unii, takže tam uvádí, že pokud je konsensus v radě parlamentu tak vlastně nemůže být, je požádán o stanovisko, ale nemůže předkládat pozměňovací návrhy, může říct ano nebo ne a pokud nedojde k konsensu, tak může dojít k posílené spolupráci a tam bude potřeba, aby devět členských států se účastnili. My jsme tedy v tom, u tohoto případu teď, je to případ posílené, v etapa posílené spolupráce a některé země již předem oznámili, že se nebudou účastnit tady Eh, tohoto Evrop, této evropské eh, prokuratury, takže já si myslím, že je to zvláštní, že už předem řekli, že se nebudou účastnit, ale přitom eh, používají ten postup pro, mm, kdy se žádá o to, aby vlastně padlo nějaké, padlo nějaké nařízení prostřednictvím subsidiarity. Takže navrhují výboru nebo Nevím, jaké je to přesné znění, ale nechtěla bych tedy eh, být pro ty, abychom podpořili ty na připomínky nebo ty námitky. Myslím si, že není na místě nějak zasahovat. V každém případě nyní jsme v rukou komise protože komise odpověděla v tom smyslu, že v rámci toho procesu zohlední stanoviska členských států a parlament také má vlastně může do, předložit určitá doporučení, určité požadavky komisi, protože v podstatě ten evropský veřejný žalobce to je dobrá věc. Jde zde o boj proti podvodům, takže ten evropský, pokud by zájmy, finanční zájmy Evropské unie byly dotčeny, tak by mohl zasahovat. Ale myslím si, že je potřeba aby vlastně přistoupili k tomu občané nebo účastnili se občané členských států, takže navrhuji výboru, abychom teď nedělali nic konkrétně a čekali na vlastně e, pokračování, jak tedy komise bude v budoucnu pokračovat v tomto. Thank you, madam. Děkuji. Hlásí se někdo do rozpravy? Nevidím nikoho. A to byl vlastně poslední bod na pořadu jednání dnešní dopolední schůze a budeme pokračovat ve tři hodiny odpoledne a to uh, seminářem, který bude odpoledne následovat. A zítra začneme v 10.30 eh, protože jednání koordinátorů proběhne nyní. Ano? Takže Nyní si uděláme přestávku do 11.30 a potom budeme pokračovat schůzí koordinátorů. Děkuji. May I ask the public to leave the room? Prosím veřejnost, aby opustila sál, protože další zasedání bude probíhat se zavřenými dveřmi.